politiky hospodářské koordinace priority pro ro- z roku 2014. Předložený Nilsem Torvalcem máme 28 návrhů pozměňovacích a čtyři ze strany našeho zpravodaje. Pokud si přejete, dám Nilsu Torvalcovi slovo, aby nám popsal tento návrh a také nám řekne pár slov o kompromisních návrzích. Thank you, chair. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že není třeba o tom nějak dlouze hovořit. Řada věcí už byla zmíněna. Máme jenom některé drobné změny v kompromisech a možná máme také ústní pozměňovací návrh, pokud jsem od SAD, asi jsem to správně pochopil, že tedy hlasovací seznam bude docela jasný. Děkuji vám. Très bien, alors nous allons pouvoir passer Výborně, přejdeme tedy k hlasování číslo jedna, stanovisko pana zpravodaje. Ano, děkuji, můžete. Kdo je proti? Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh číslo dvě, kdo je pro? Kdo je pro eh, tento pozměňovací návrh a kdo je proti? Nikdo, nikdo se nezdržel a pozměňovací návrh kompromis číslo jedna. odstavec 2. Kdo je pro? Kdo je pro návrh Děkuji, můžete dát ruce dolů. Kdo je proti? Dva. Zdržel se? Nikdo se nezdržel. A pak máme pozměňovací návrh zpřesňovací, to je číslo čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento návrh je zamítnut. Na kompromisní návrh číslo 2 k odstavci 3 k návrhům 6 a 7. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva proti. Někdo se zdržel? Ne. Kompromisní pozměňovací návrh tří, číslo 3 na základě návrhu 8910. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo proti, někdo se zdržel? Dva se zdrželi. A dostáváme se k odstavci 5. Návrh číslo 11. Kdo je pro? Kdo je pro tento návrh? Děkuji. E, proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Tři, čtyři, pět se zdrželo. Návrh se zamítá. E, návrh 12. Kdo je, pro, e, kdo, kdo je tedy pro dvanáctku? Přihlašte se. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Nikdo se nezdržel. Návrh se zamítá. A návrh kompromisu 4 na základě návrhů 13, 14 a 15. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? 3. Proti. Někdo se zdržel? Ne. Návrh přijat. K návrhu 7 pozměňovací návrh 16. Kdo je pro návrh pana zpravodaje? Kdo je pro návrh 16? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Zamítnut. Návrh 17. Kdo je pro návrh pana zpravodaje? Děkuji vám. Kdo je proti? A pokud eh, tady máme pochybnosti, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh přijat 16 oproti 13 proti poprosíme o mikrofon. Máme opakovat. Eh, budeme hlasovat znovu. Zahajuji hlasování. Ano, teď to funguje. Zahajují hlasování. Budeme tedy hlasovat znovu. Výborně. Končím hlasování, tedy 17 pro, 14 proti, 3 se zdrželi. Dostáváme se nyní k odstavci 8, návrh 19. Kdo je pro návrh pana zpravodaje? Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Návrh je zamítnut. Návrh 20. Kdo je pro návrh pana zpravodaje? Kdo je pro návrh 20? Kdo je proti? Děkuji vám. Zdržel se? Návrh zamítnut. Návrh 21. Kdo je pro návrh pana zpravodaje? Děkuji. A kdo je proti? Není nikdo proti, nikdo se nezdržel. Návrh je přijat. Dostáváme se k odstavci 9, návrh 23. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Návrh zamítnut a odstavec 10, návrh 25. Kdo je pro návrh pana zpravodaje? Kdo je pro tento návrh? Děkuji. A kdo je proti? Zdržel se? Tady jsou určité pochybnosti, budeme hlasovat elektronicky, zahajují hlasování. Všichni jste hlasovali? Končím hlasování. Návrh je přijat, 18 pro, 15 proti, 3 se zdrželi. A k odstavci 10a. To je doplněný odstavec, návrh 26. Pan zpravodaj doporučuje, kdo je pro, kdo je proti. Pravděpodobně zamítnuto. to. 27 k odstavci 11. Ehm, tady je zprávě proti, kdo je pro návrh 27. Kdo je proti? Zdržel se? Návrh zamítnut. A návrh číslo 28. Zpravodaj nedoporučuje, kdo je pro. Budeme hlasovat také elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh zamítnut 19 eh, proti, 14 pro, 3 se zdrželi. Tady můžeme hlasovat o celém textu v pozměněném znění. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajují hlasování. Končím hlasování. Text v pozměněném znění je schválen 28 hlasů pro, 3 proti a 4 se zdrželi. Nous allons maintenant procéder au vote des quelques... Budeme nyní hlasovat zhruba o 1500 návrzích, které předkládá výbor, politické frakce a také naši kolegové poslanci, který se týká stanoviska Rady k návrhu rozpočtu 2015. Uvědomme si, že budeme hlasovat i příští týden 7.10. o usnesení, které bude doprovázet ehm, pozměňovací návrhy pro čtení v plenárním zasedání, které je plánováno na 22. října. Ehm, budeme hlasovat takto. Nejprve projednáme pozměňovací návrhy, které se vztahují eh, k eh, aktivům a také eh, oddíl 5. Pak pojde, přejdeme k oddílu 1b a pak teprve k oddílu 2, 3 a pak to pravděpodobně již bude 18.30 proto budeme muset pokračovat zítra a budeme pokračovat s oddílem 4 eh, a to jsou zvláštní nástroje pro pilotní projekty a mm, Dále nakonec přejdeme k platbám. Každé hlasování bude podle obecného pravidla, které zní takto. Návrhy kompromisu eh, pana zpravodaje budou dány k hlasování jako první. Většinu času se bude hlasovat o nich eh, eh, společně unblock. A pokud to bude potřeba, bude se hlasovat i o návrzích, na něž se kompromis nevztahuje, kde byl ze strany politické skupiny vyžádáno speciální hlasování. Eh, tak poté eh, budou tyto mít převahu nad kompromisem. Pak přejdeme nakonec k hlasování, k poznámkám a výhradám. Členové výboru eh, by se měli orientovat podle hlasovacího seznamu pro každou sekvenci, včetně příloh, včetně kompromisních návrhů s tím, že eh, balíček 4 obsahuje veškeré pozměvací návrhy, které byly předloženy. V každém případě Děkuji ehm, hlavnímu zpravodaji a také eh, spravodajům, spoluzpravodajům a Doufejme, že naše jednání nám umožní také postupovat rychle a zároveň si vysvětlit celou situaci, díky čemuž budeme snáze hlasovat. Dám tedy slovo eh, hlavní zpravodajce a také spoluzpravodajům a tak bude moci později také vystoupit představitelka komise pro rozpočet aby mohla také pohovořit eh, o postoji k pozměňovacím návrhům. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Very much for this. Eh- Já vám děkuji za možnost zde vystoupit, ještě než budeme hlasovat o této velmi důležité věci ohledně soudného rozpočtu na rok 2015. Na předchozích zasedáních a trialozích už komise měla možnost představit svůj názor na uh, soudný rozpočet 2015 a vyslovila i svůj názor k tomu, co eh, sděluje rada. Já mohu jenom eh, s radostí říci, že návrhy eh, členů Evropského parlamentu, specializovaných výborů a jednotlivých sekcí se vyslovují k tomu, co my jsme navrhovali a pozitivně. Pokud jde o přidělování, tak my jsme pro 1A a 4, což odráží naše priority, jako je, jsou pracovní příležitosti a další možnosti. Evropský rozpočet, nemusím vůbec poznamenávat, se týká investic, takže podle našeho názoru nemá význam hovořit o růstu a pracovních příležitostech a zároveň říkat, že eh, snížíme výdaje v těch kapitolách, které mají největší vliv na právě růst a vytváření pracovní příležitosti. Investice budou udržitelné a plodné pouze pokud budou následovány platbami v roce 2015 a v následujících letech. Takže já jsem ráda, že je zde řada pozměňovacích návrhů, které na tyto nové programy navrhují eh, na úrovni navrhované komisí eh, předložit eh, návrhy platby ve výše 2 miliardy, tak jak to navrhovala Rada. Komise poznamenává, že řada pozměňovacích návrhů na zvýšení eh, pladeb se týkají ještě období po skončení roku 2015 ehm, a víceletého finančního rámce. A já chápu, že konečný cíl je zřejmě snažit se zajistit, aby nedošlo k zvýšení neproplacených pladeb, ale spíše, k to, aby došlo k tomu, že už v roce 2015 budou tyto programy realizovány. Pokud bude rozpočet 3, tak jak komise navrhuje ve výši 4,7 miliardy schválen, včetně pladeb na rok 2015 a soudného rozpočtu, eh, dojde k tomu, že zaujmeme udržitelné a přísné stanovisko a budeme schopni rozjet investice, na, které, na které jsme se dohodli na rok 2020. My chceme realizovat víceletý finanční rámec a myslíme si, že tento souhný rozpočet je realistickým způsobem, jak jej naplnit. Loni, pardon, minulý týden jsme měli na úrovni institucí řadu velmi plodných setkání, vyjasnili jsme si naše stanoviska. Já děkuji parlamentu, že se ujal uspořádání tohoto e, zasedání ještě k několika konkrétním oblastem rozpočtu. Děkuji paní Savaruvial, zpravodajce, za to, jak navrhuje v roce 2015 eh, proplácení v rámci administrativních eh, úvěrových linek. Nemusím vůbec opakovat, jaké limity jsme zde měli, jak jsme museli provádět sami uh, takovou autokorekturu našich vlastních návrhů, zvláště pokud šlo o výdaje komise. Jsou to sdílené cíle týkající se společné administrativy a ty se dostaly do cílů snížení pracovních míst o 5% za 5 let na úrovni institucí. A to se snažíme dosáhnout naším návrhem. My jsme snižovali, my jsme navrhovali snížení o 1%, pokud jde o plány našich institucí a o plány externích agentur a vnějších agentur, které eh, nespadají pod instituce. Jsou to agentury, které často vykonávají nové úkoly. V tomto ohledu poznamenávám, že se předložila řada pozměňovacích návrhů, které naopak navýšily eh, počet míst na 200 až 250 nad rámec toho, co navrhovala komise, což je zvýšení o 2,5 ve srovnání s rokem 2014 a není nutné říkat, že bychom za těch pět let nebyli schopni naplnit cíl 5 snížení. Druhá moje poznámka se týká toho, že paní zpravodajka a paní Holmajer navrhly přenos výdajů z se zvláštní eh, zástupkyně EU na eh, komise z kapitoly 4 na kapitoly 5. To by mělo vést k decentralizaci a zjednodušení. Pak je zde další pozměňovací návrh zpravodajky týkající se dalších institucí a paní Holmajer zde navrhuje převedení některých pladeb z toho, čemu říkáme společné náklady, na uh, EAS rozpočet. Já chápu důvody, které k tomu vedly a chápu i cíle zjednodušování e, zprávy rozpočtu a řízení rozpočtu, ale zároveň poznamenávám, že tyto převody by e, porušily návaznost mezi výdaji a programy, ovšem my i tak jsme schopni připustit určité zjednodušení za předpokladu, že dojde k neutrálnímu dopadu na celkový rozpočet. Pokud jde o pilotní a přípravné projekty, tak zde bychom měli předložit nové náměty. Doufám, že se podaří dospět k uspokojivým závěrům, pokud jde o ty konečné návrhy. Ještě bych řekla, že je zde několik pozměňovacích návrhů, které se týkají mm, pladeb, eh, které budou v rezervě. A já bych chtěla, aby si tento výbor tuto záležitost dostatečně rozmyslel, aby se rozmyslel i jasnost a srozumitelnost příslušných podmínek. Je třeba dodržet administrativní autonomii institucí. Zvláště bych ráda poukázala na to, že je zde neutralita expertních skupin. My nemůžeme přijmout posudek, který by eh, říkal, že tyto skupiny nejsou transparentní nebo nejsou neutrální. Za poslední několik let komise udělala velký pokrok, co se týče této práce a parlament byl nepřetržitě informován komisí o této práci. Rejstřík je mnohem srozumitelnější pro uživatele. Máme zde ombudsmana, máme zde možnosti požadavků a dotazů. Nesouhlasíme s návrhem, aby zde byl, eh, byla tato rezerva eh, přidělena pouze tehdy, pakliže eh, budou příslušné podmínky naplněny pak jsou zde úpravy cílů a doplnění dalších požadavků do rozpočtových poznámek. Já bych jenom poukázala na to, že komise tohle může vzít v potaz při realizaci rozpočtu jenom tehdy, pokud budou dodrženy podmínky programu a právní základ a nepochybně se mnou budete v této věci souhlasit. A ještě bych chtěla před hlasováním dnešním a zítřejším říci, že vám Následně předložíme zprávu o proveditelnosti, tak abychom se mohli zamyslet nad tím, které z předložených návrhů jsou vůbec realizovatelné nebo jakým způsobem by mohly být realizovány. A já doufám, pane předsedo, že výbor bude mít možnost tyto poznámky z mé strany zapracovat do svých následných úvah, ať už eh, dnes anebo zítra. Děkuji. Děkuji vám za vaše postřehy, připomínky a tím se ukazuje náš pokrok. Ještě než přejdeme k hodnocení pozměňovacích návrhů, možná paní zpravodajka No, děkuji, pane předsedo. Poté, co hovořila zástupkyně komise. Dovolte, abychom velice poděkovali komisi za celou práci a za podporu, abychom mohli eh, vypracovat tuto zprávu parlamentu a také děkuji za spolupráci s koordinátory a děkuji také za trpělivost, protože to není nikdy snadné, když je předloženo 1400 pozměňovacích návrhů. Těžko se s tím pracuje a hledá konsensus ale cíl spočívá v tom, abychom dnes nebo zítra eh, byli schopni dodržet ty závazky, které jsme si sami, jakožto poslanci Evropského parlamentu, stanovili, ale myslím i na ty povinnosti a závazky, které stanovuje Rada každý týden. Proto bychom měli využít co nejlépe zdrojů, které máme k dispozici a by se mohly využít tedy na programy. A teď budu hovořit o platbách. E, parlament navrhuje, aby se vyplatilo, co je nutné a k e, komise stojí před takovým opatrným návrhem, ale jakožto zástupci, poslanci Evropského parlamentu, jakožto členové rozpočtového výboru máme za úkol zajistit, aby v rozpočtu bylo k dispozici dostatek prostředků, aby bylo možné dostat závazkům roku 2015. To, co se nám nepodařilo v uplynulých letech, nich dostatečně zajistit. A myslím, že komise hovořila o obezřetém postupu. Děkuji tedy komisi za to, že eh, spolupracuje na společném stanovisku Evropského parlamentu a snad ty podmínky nebudou tak složité. Teď ještě technickou připomínku. Zástupkyně Evropské komise sice již všechno řekla, ale hovořili jsme také s paní Holmajer, která je zodpovědná i za další oblasti. A týká se to také Evropské služby pro vnější činnost a mezi Evropskou službou a Evropskou komisí. Zřejmě došlo k dohodě, ale my nevíme, na čem se obě instituce dohodly. Nemáme příslušné informace a neměli bychom hlasovat o něčem, kdy bychom se mohli dopustit nějakého pochybení, což by mohlo mít dopady na činnost komisy. Proto to odložíme na zítřek. Navrhuji, abychom to dokonce odložili na plenární zasedání, dokud nebudeme pořád pořádně vědět, jak vypadá ta dohoda mezi Komisí a Evropskou službou pro vnější činnost. A uvidíme, jak bychom mohli eh, k tomu přispět. Neměli bychom tedy eh, dnes hlasovat o ničem, když nevíme, co předmětem této dohody. Děkuji vám, paní zpravodajko každém případě vám musíme poděkovat za ten těžký úkol, který jste na sebe vzala a který nám umožní dnes diskutovat v jasném světle. Eh, paní Holmeyer, eh, které se také týkají některé výhrady, co se týče SVČ a další, by mohla ještě pohovořit. Nejprve bych chtěla říci, že je třeba vědět, o čem budeme hlasovat. Každý má k dispozici hlasovací seznam, tedy oba seznamy. Obavy komise, že rada eh, by toho mohla potenciálně využít a snižovat částky. Žádné takovéto náznaky doposud nemáme, že eh, rada něco takového eh, plánuje. To my odmítáme a dokud zatím máme tedy eh, vyjádření rady, že rozpočet bude neutrální, pozice jsou jasné, je tu tedy dohoda mezi Evropskou službou pro vnější činnost a komisí a pokud rada eh, neznečí souhlas, že bude akceptovat neutrální rozpočet, tak o tom můžeme zítra hlasovat a to by bylo tedy vyřešeno. Très bien, je vous remercie. Výborně, děkuji. Děkuji. Tak obecně bychom mohli říci, že 24. září jsme měli meziinstitucionální zasedání a pohovořil tam také komisař Dominik a věnoval se problematice zadlužení nesplacených eh, plateb a samozřejmě eh, nespochybnil, že problémy tady jsou, ale obecně platí, že návrh rozpočtu pro následující příští rok bude zjednodušený, pokud se nám podaří jasně tento dluh srovnat pokud tedy jasně dáme na jeho svůj závazek, že budeme mobilizovat všechny dostupné prostředky, abychom začali minimálně dluh stabilizovat a případně jej zmenšovat. Nyní bychom tedy mohli přejít eh, k diskusi o pozměňovacích návrzích. Hlasovat eh, budeme systematicky elektronickou cestou, proto si prosím připravte hlasovací zařízení, ale to už jste jistě udělali, protože jsme takto už hlasovali. A začneme nyní eh, úlohou Evropské agentury Nyní máme první hlasování en blok pro ustavení úvěrů, které byly již přepsány, vyčleněny komisí, které by měly být, kdo je pro tedy schválení tohoto bloku. Prosíme o mikrofon, budeme hlasovat elektronicky, ano. Paní zpravodajka? Pane předsedo, doporučuji, abychom hlasovali zvednutím ruky s výjimkou některých případů, kdy bude hlasování elektronické. Dobře, pokud eh, nemáte pochybnosti, o, pokud nebudeme mít mm, pochybnosti o většině, tak se může ptát, kdo je pro schválení, znovu ustavení do částky vyčleněné, kdo je proti, Máme pět proti. To znamená, že tento návrh je přijat. Pak eh, přecházíme k druhému bloku, tedy navýšení vyčleněné částky oproti tomu, co komise navrhla, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. 5 proti. Tento pozměvací návrh je přijat. A nyní se dostáváme k organigramu k vytvoření pracovních míst. Budeme hlasovat unblock, tedy vytvoření eh, odpovídajících pracovních míst pro zavedení agentury v činnost. kde je pro? Proti? Pět proti. Zdržel se? Nikdo se nezdržel? Návrh je přijat a dostáváme se k poznámkám. Nejprve k návrhu eh, 060302 eh, a první uvedená částka, kde je pro, kdo je proti. Tři proti. Kdo se zdržel? Přijato. Tento návrh je přijat. A návrh 4126, tam je zpravodaj proti. Kdo je pro tento návrh? Výborně, děkuji. A kdo je proti? Kdo se zdržel? Dva se zdrželi. Tento návrh je zamítnut a k linie 120302. A kdo je pro návrh pana zpravodaje? Děkuji. A kdo je proti? Pět proti. Tento návrh je schválen. 20303. Kdo je pro návrh pana zpravodaje? Děkuji. Kdo je proti? Čtyři proti. Jeden se zdržel. A pak 12.03.04. Kdo je pro návrh zpravodaje? Děkuji. Kdo je proti? Pět proti. Návrh přijat. A teď výhrady. Um, Řádek 18.03.2, Kdo je pro návrh pana zpravodaje? Děkuji. Kdo je proti? 3. To je 4 proti. Kdo se zdržel? Návrh je schválen. Návrh 7502 79, 17, kdo je pro návrh, eh, je proti, kdo je pro tento návrh. Děkuji, kdo je proti. Zdržel se. Dva se zdrželi, návrh je zamítnut. A nyní návrh, který je stejný, 4201 a tady rozumím tomu, že bychom měli u agentury skončit. Nous passons au, à la section 3 dépenses administratives. Administrativní výdaje, sek, oddíl 3. A Máme tedy... Ano. Un premier amendement à la section 3. Eh, dále k okruhu 3 tedy obnovení úvěru, které předpokládá komise. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Šest proti. Návrh je přijat. Opět eh, k okruhu tři. Kapitola 5, obnovení úvěru, hlasujeme An. blok. Zpravodaj pro, kdo je pro tento návrh? Prosím, přihlašte se. Děkuji, kdo je proti? Šest proti, zdrželi se nikdo. A návrh je schválen. Dále převod tady paní zpravodajka si přála, abychom si vyhradili toto hlasování. Alors, nous avons maintenant des votes. 4214, eh, zpravodaj je proti, kdo je pro? Děkuji. Kdo, kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo? Zamítnuto. A stále jsme u 1704.03.01. Kdo je pro? Proti? Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. Tak, dále na stejné řádce. Zpravodaj proti. Kdo je pro, kdo je proti? Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. Já myslím, že můžeme hlasovat najednou. Ohledně dalšího bloku. Zpravodaj je proti všem. Eh, kdo je pro? pozměňovací návrh 84, 82, 85. Zpravodaj je proti 84, 85. Zpravodaj je proti 84, 83. Zpravodaj je proti. Vezměme tyto čtyři pozměňovací návrhy a hlasujeme o nich dohromady. Děkuji, že souhlasíte s mým návrhem. Kdo je pro přijetí těchto čtyř pozměňovacích návrhů? Nikdo? Tak nikdo ano. Tak prosím, eh, zvedněte ruce. Děkuji vám. Tyto čtyři pozměňovací návrhy byly zamítnuty. Další 41,77. Kdo je pro? Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Čtyřicet Zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 41,79. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo se nezdržel, je to zamítnuto 41,80. Kdo, zpravodaje je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 43.14 a zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 43.15. Pravda je proti. Kdo pro? Děkuji. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 42.92 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4316, pravda je proti, kdo je pro? Proti. Děkuji, zdržel se. Zamítnuto. 41 67. Kdo je pro? Zpravodaj proti. Kdo je proti? Zamítnuto. Další řádka, to jsou poznámky. Dvacet pět nula jedna dvanáct, čtyřicet jedna dvacet dva. Zpravodaje proti. Kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4373 je další pozměňovací návrh. Zpravoda je proti, kdo je pro? Kdo je, kdo je proti? Podíváme se, jak dopadlo hlasování elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A pozměňovací návrh je schválen. Čtyřicet dva osmdesát čtyřicet jedna. Pozměňovací návrh zpravodaj je proti, kdo je pro, proti. Je to zamítnuto. Další. Zprávoda je proti. Děkuji. Kdo je pro, kdo je proti? Není to celé zřejmé, takže prosím hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Takže je to zamítnuto. A máme zde 16 37, pardon, 16 19. Další 43, 63. Zpravodaj je pro. Děkuji. Kdo je pro, proti? Schváleno. 8069 do toho spadá. To, tolik to bylo tedy k režijním nákladům v rámci oddílu číslo 3. Nyní se dostáváme k další části. A to je kapitola 1b. Okruh 1b zde se bude hlasovat také samostatně. Spravodaj. Předložil pozměňovací návrhy. 65 08, to jsou další předělené platby nebo vyčleněné platby. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Mm, eh, dva se zdrželi, tři se zdrželi. Schváleno. Další je pozměňovací návrh, který padá ve světle předchozího pozměňovacího návrhu. Další je 0401, 0402, to jsou stejné, říká pan předseda. Chviličku, prosím. Okay. Voilà, pardonnez-moi.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 Zpravodaj je proti těmto čtyřem pozněcím návrhům. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dva se zdrželi. Takže tyto čtyři pozměňovací návrhy byly zamítnuty. Quels sont ceux qui approuvent cet amendement Kdo je pro? Merci, baissez les mains. Avis contraire. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Čtyři se zdrželi. Návrh zamítnout. A nyní poznámky. Hlasujeme unblock k návrhům 8071 eh, a další až 78 až 895 a budeme hlasovat unblock, jak navrhuje pan zpravodaj. Kdo je pro přijetí těchto pozměňovacích návrhů, prosím zvedněte ruku. Nemáme už, ne? Nikdo se, kdo je proti? A tyto návrhy jsou zamítnuty. A nyní k návrhům H až B 040264. A to má zpravodaj, to doporučuje. Eh, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 3 proti, kdo se zdržel, nikdo se nezdržel, návrh schválen. A e, nyní další 84 stejný, ten je tedy schválen. 79, e, 31, zpravodaj doporučuje, kdo je pro. Merci, baissez les mains, avis contraire. Kdo je proti, děkuji. Eh, zdržel se. Já myslím, že tento je zamítnut a návrh 4072 eh, Ano, jsou tam pochybnosti, budeme hlasovat tedy 79, eh, 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh zamítnut 19 hlasy oproti 14 pro, 4 se zdrželi. Návrh 4072, kdo je pro? 3 pro, kdo je proti? Děkuji, zdržel se. 2, 3 se zdrželi, návrh zamítnut. Návrh 62, 54, 0601. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo je, se zdržel? Návrh přijat. Návrh 36. Zpravodajka pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Je repoussé. Amendement. Návrh je zamítnut. Návrh 42 je stejný. 43, 41. Eh, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? 3 proti, kdo se zdržel? 3 se zdrželi, návrh je přijat. Na linii 06 01 04, kdo je pro návrh? Děkuji vám, kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Návrh je zamítnut. Návrh 80 eh, linie 03 02 63. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Nikdo se nezdržel. Návrh je zamítnut. A dostali jsme se ke konci hlasování, které se vztahuje k okruhu 1b. A nyní okruh 2. Ano, a dám slovo nyní zpravodajce, hlavní zpravodajce co se týče hlasování k okruhu dvě a dávám jí slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem jenom říci, že tady došlo k drobné změně v hlasovacím seznamu. Po zasedání koordinátorů jsme se nakonec dohodli na tom, že 5 milionů eur Máme na řádku 11.06.60 a jedná se tady o podporu pro rybáře, kteří v důsledku embarka Ruské federace došly újmy. U zemědělských produktů jsme měli již 30 milionů eur, to už je na seznamu a my jsme se nyní dohodli na 5 milionech pro rybolovní sektor. To tedy znamená, že to bude patřit k tomuto bloku. Nemusíme o tom hlasovat jako o samostatné položce, patří to prostě k tomu bloku těch položek, které jdou nad rámec návrhu komise. Bude to tedy zahrnuto a nepotřebujeme oddělené hlasování 5 milionů eur pro eh, rybáře eh, kteří eh, utrpěli škodu v důsledku ruského embarga. Ano, samozřejmě, rozpočtový výbor se snaží vždycky o úspory a nyní se dostáváme k prvnímu podbloku, který si klade za cíl vytvořit úvěry, které byly předpokládány ze strany komise, plánovány. Je to tabulka 3 přílohy, kde je pro, na, pro návrh, prosím, proti, 6 proti, návrh je schválen a druhý podblok, abychom mohli přesáhnout linii, která byla předepsána komisí. Toto je tabulka 4 v příloze. Eh, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Eh, kdo je proti? 6 se hlásí, návrh je schválen. A nyní přecházíme k hlasování, které nejsou pokryty kompromisem 050203, návrh 621, 872, zpravodaj proti, kdo je pro? Si je vois deux mains qui se sont levées. Děkuji. Tak eh, nyní, kdo je proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Děkuji. Zdržel se, nikdo se nezdržel. Návrh zamítnut. A nyní linie 0502101, pozměňovací návrh ústní zpravodajky, který doporučuje oddělené hlasování pro 30 milionů Eh, nad rámec pře- eh, vyčleněných prostředků od komise. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Tři se zdrželi, čtyři se zdrželi. Návrh je schválen. A návrh 244 Eh, ten vypadává, ano, děkuji. A linie 0,502199. Pozměňovací návrh 4155. Ehm, zpravodajka je proti. A kdo je pro tento návrh? Tři pro. Kdo je proti? Nikdo se nezdržel? Zamítnut. Návrh 6 na linii 0502 1301 622 Zpravodajka je proti. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Nikdo se nezdržel. Návrh zamítnut. A nyní linie 0502 1505 623 8321. Zpravodajka je pro. A kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se, nikdo se nezdržel, návrh zamítnut. A nyní na linii 0502030101 627, kdo, eh, kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Návrh zamítnut a linie 05030102 624 z proti. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Tři pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Zdržel se? Nikdo se nezdržel. Návrh je zamítnut. A nyní se dostáváme k poznámkám linie 05, 02, 8, zpravodaj proti, 79. Kdo je pro? A návrh 5345. Ano, ten předchozí návrh už byl součástí kompromisu, proto jsme o něm nemuseli hlasovat. Nyní 53, 45, zpravodajka je proti. Kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku. Nikdo? Dva? Tři? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám. Zdržel se? Nikdo se nezdržel. Návrh je zamítnut a 0, eh, linie 0, 0, 0, 0, 42 49, 79 74. 0, 0, pro? Hlasujeme elektronicky. 0, hlasování. 0, hlasování. A návrh je schválen 26 hlasy oproti 7, jeden se zdržel. A návrh 42, 50, 79, 75, 53, 67. Zpravodajka je pro, kdo je pro tento návrh. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Návrh je přijat. 05030101, návrh 6334. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se. Zamítnut. Dále 05030206 pozměňovací návrh 4053. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Děkuji. Proti? Dva hlasy, ověříme to elektronicky, zahajují hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. 12 hlasů pro, 19 proti, 4 se zdrželi dále 05, 03, 02, pozdělovací návrh 4038, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti. Elektronické hlasování. Hlasování zahajuji. A hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut, 12 hlasů pro, 23 proti, 2 se zdrželi. Dále 05, 03, 02, pozměňovací návrh 4038, zpravodaj je proti, kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se? Pozměňovací návrh byl zamítnut 05 03 02 99, pozměňovací návrh 63 33. Zpravodaje je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Návrh byl zamítnut. Řádek 0504 0501. Zpravodaj je proti, je to pozňovací návrh 8333. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se někdo? Pozměňovací návrh byl zamítnut. Řádek 0504 6001, pozměňovací návrh 63 32, zpravodaje proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Řádek 11 0660, pozměňovací návrh kdo je 6890? Eh, Zpravda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Návrh byl zamítnut. Měvací návrh 42-22. Eh, ne, ten odpadá, protože návrh 68-90 byl přijat. Tak jsme tuto část ukončili. A nyní to ukončili jsme okruh 2 a budeme pokračovat dále hlasováním o okruhu 3. První podblok, ten se týká eh, vynaložení rozpočtových prostředků, tak jak to navrhuje komise. Podrobnosti naleznete v příloze eh, v tabulce 5. Děkuji. Proti? Zdržel se? Přijato. Druhý podblok. cílem zajistit více prostředků oproti návrhu komise. Podrobnosti naleznete v příloze v tabulce číslo 6. Kdo je pro? Děkuji. Proti? 6 hlasů proti, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat a nyní oddělená hlasování 16.02.04 pozměňovací návrh číslo 2. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Myslím, že to musíme ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. 20 hlasů pro, 16 proti. Řádek 16.03.02.05, pozměňovací návrh 546, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Řádek 16.03.04, pozměňovací návrh 1020. Kdo je zpravoda je proti, kdo je pro? Děkuji. Proti. Děkuji. Zdržel se. Jeden hlas. Zamítnuto. Řádek 17.03.01, pozměňovací návrh 995. Zpravoda je proti, kdo je pro? Pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Stejný řádek, pozměňovací návrh 216, zpravodaj je pro. Kdo je také pro? Děkuji. Kdo je proti? Šest hlasů proti. Návrh byl přijat. 17.03.52. Pozněcí návrh 41.30. Zpravodaje proti. Kdo je pro? Dva hlasy proti. Děkuji. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 17.04.04 pozměňovací návrh 789 zpravodaje proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se? Nikdo zamítnuto. Řádek 18.02.01.01. Pozměňovací návrh 42.32. Spravodaje je proti. Kdo je pro? Jeden hlas. Kdo je proti? Děkuji. Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. Stejný řádek, návrh 740. Zpravodaj je, je, je kdo je pro? Jeden hlas. Tři, tři hlasy pro. Ne, jeden hlas je pro. Kde je proti? Děkuji. Držel se nikdo. Návrh byl zamítnut. Řádek 18.02.01.02, Pozněcí návrh 741. Pravodajka je proti. Kde je pro? Tři hlasy proti. Děkuji. Zdržel se nikdo. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 998. Zpravodajka je proti. Kde je pro? Děkuji. Kde je proti? Děkuji. Zdržel se? Tři hlasy zamítnuto. Stejný řádek Pozměňovací návrh 4164. Kdo je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Děkuji. Zdržel se. Zamítnuto. Řádek 18.02.01.03. Pozměňovací návrh 742. Pravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Někdo zamítnuto. Řádek 18030101, pozměňovací návrh 996, Spravodajka je proti, kde pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se nikdo? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 411. Spravodajka je proti, kde pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 739 zpravodajka je proti. Kde pro? Ano, to je pravda, 996 byl přijat, to znamená, že následující návrhy odpadají. Odpadá, pokud byl přijat 996, ale 996 nebyl přijat. Takže přece jenom musíme hlasovat o tomto návrhu. Ano, budeme hlasovat dále. 739. Pravodajka je proti. Ověříme eh, hlasování o návrhu 411. Bude to elektronické hlasování. Zahajuji. Spravodajka je proti. Vous avez voté? Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Hlasovali jsme o návrhu 411 a ten byl přijat. Třetí hlasů pro, šest proti. Jestliže je tedy přijat návrh 411, Odpadá další, tedy 739. Eh, to znamená eh, návrh 739, zpravodajka je proti, kdo je pro? Děkuji. Proti. Elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Hlasujeme o návrhu 997. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 23 hlasů proti, 13 pro. Pozměňovací návrh 737, zpravodajka je proti, kde pro? Děkuji. Proti. Děkuji. Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4163, ne, ten odpadá. Ne, ne, neodpadá. 4163 hlasujeme. Spravodajka je proti, kde pro? Proti. Myslím, že byl návrh zamítnut. Jsou nějaké pochybnosti? nejsou pochybnosti. A tak se dostáváme k návrhu 412. Zpravodajka je proti. Kde je pro? jsou pochybnosti, tedy elektronické hlasování, zahají hlasování. Hlasujeme o návrhu 412. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat, 19 hlasů pro, 17 proti, 1 se zdržel. Řádek 18.03.03, pozdňovací návrh 776. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se? Nikdo. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 1001 spravodajka je proti. Kde je tedy pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 4035. Spravodajka je pro. Pro. Děkuji. Kde proti? Tři hlasy proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. o dalším. Přece jenom ne, nehlasujeme. Teď 23.02.01 eh, pozměňovací návrh 4049. Zpravodajka je proti. Kde je pro? Proti. Držel se. Dva hlasy. Zamítnuto. Řádek 330201, pozměňovací návrh 999, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji, zdržel se. zamítnuto. Pozměňovací návrh 752, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 381. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kde proti? Tři hlasy proti, dva se zdrželi a návrh byl přijat. Dostáváme se na řádek 330202, pozměňovací návrh 732, zpravodajka je proti, kde pro? Děkuji. Proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1000. Kde pro? Proti? Děkuji, zdržel se. Někdo zamítnuto. Pozměňovací návrh 738. Je tožný s návrhem 4195. Pravodajka je proti. Kde pro? Děkuji. Proti. Děkuji. Zdržel se. Nikdo zamítnuto. Návrh 4165. Zpravodajka je proti. Kde je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se? Nikdo. Návrh byl zamítnut. Dále 406. Zpravodajka je pro. Kde je pro? Děkuji. Proti? 4 hlasy proti, návrh byl přijat. A teď se dostáváme k pozměňovacím návrhům, které se týkají poznámek a nomenklatury. Řádek 16.02.01, pozměňovací návrh 69.05. Zpravodajka pro, kdo je pro? Děkuji. Proti? tři hlasy proti, zdržel se někdo. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 4009. Zpravodajka je pro, kde je pro? Děkuji, proti? Děkuji, zdržel se někdo. Návrh byl přijat. 16.03.01.01, návrh 57.23, zpravodajka je pro, kde pro? Děkuji. Proti. Děkuji. Zdržel se. Nikdo. Návrh byl přijat. 16.03.02.03 pozdějovací návrh 8060 zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Děkuji. Zdržel se tři hlasy a návrh byl zamítnut. 17.04.01 pozměňovací návrh 41.36. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Děkuji. Držel se. Tři hlasy. A návrh byl zamítnut. Dostáváme se k řádku 170402, pozměňovací návrh 4246. Je to oddělené hlasování. Nejprve eh, faktory ohrožující eh, zemědělství. Zpravodajka je proti. Kde pro? Proti. Děkuji. Zdržel se. Pět hlasů se zdrželo, zamítnuto. Tedy tato část byla zamítnuta, druhá část eh, podpora zemědělců. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Pro tento návrh, děkuji. Proti. Děkuji, zdržel se. Tři hlasy, návrh byl zamítnut. 79, 71. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se. Dva hlasy nebo tři. Návrh byl zamítnut. Přejdeme dál. 18.03.01.01. 6255 rozdělené hlasování nejprve k přestěhovalectví, nezákonné přestěhovalectví. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky, prosím. Zahuji hlasování. Končím hlasování. 18.18. To znamená, že je to přesně a z našeho hlediska to znamená, že je zamítnuto. Dále zde máme genderovou perspektivu. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tato oddělená část byla přijata 19 k 14, dva se zdrželi. Třetí část je genderově citlivý přístup. Zpravodaj je pro, budeme hlasovat elektronicky, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 ku čtyřem, tři se zdrželi, takže schváleno. A přecházíme k dalšímu pozměňovacímu návrhu, což je 8343. O tom hlasovat nebudeme, protože tento pozměňovací návrh už byl pokryt. A přecházíme k další řádce 18020102 6216 a zpravodaj pro. Kde pro? Kde proti? Budeme hlasovat elektronicky, jenom abychom si to ověřili. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A pozměňovací návrh byl přijat. 19 ku 15, 3 se zdrželi. 18.03.01.01.62.18. Zpravodaj je pro. Budeme hlasovat elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 29 ku 3. Přecházíme k dalšímu. 18.03.01.02. Zde máme tři eh, oddělené návrhy zahajujeme nezákonným přestěhovalectvím. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Jak říkáme to elektronické hlasování. Končím hlasování. Ehm, schváleno 19.17. 17. Gender Respect. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 19 17, 2 se zdrželi. A třetí prvek, třetí segment nezákonná migrace, včetně obchodování s lidmi, e, zpravodaj pro, zahajuje hlasování elektronickou cestou. Končím hlasování. E, tak přijata část 30 oproti 3, 3 se zdrželi. A teď všechny pozměňovací návrhy jsou tedy, celý návrh je schválen. 33 mm, ve třech částech. Nejprve Dafne, kdo je pro, zpravodaj je tedy pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tato část je schválená. A druhá část statistika eh, oddělená podle pohlaví. Kdo je pro? Zpravdu je pro. Kdo je proti? Zdržel se. Tato část je schválena. Gender Sensitive Perspective, Fest pro je pro. Kdo je pro? Merci, avis contraire. Kdo je proti? A budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Eh, oni... Končím hlasování. Eh, schváleno 17 proti 14 hlasům, 3 se zdrželi. 330202, návrh 6256 ve dvou částech. První část eh, Statistics Disaggregated by Gender. Spravodajka je pro. Elektronicky hlasujeme, zahajují hlasování. Končím hlasování. A elektronicky 31 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Nyní gender budgeting, to je další část, kdo je pro, Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Druhá část chválena 17 proti 14. Tři se zdrželi. Na vrch 83.42 schválen a Eh, nyní 33.03.02.61.67 03 02 Zpravodajka je pro. kde pro? Ko, proti? Budeme hlasovat elektronicky. Eh, kdo je zahajují hlasování? Končím hlasování. Návrh je přijat, 21 hlasů versus 15, jeden se zdržel. A tím pádem jsme skončili okruhem 3. A můžeme tady uzavřít, eh, protože zpravodajka výborně připravila. Mohli jsme tedy pokročit poměrně výrazně a mohli bychom ještě doplnit pokud souhlasíte, ještě special instrument, zvláštní nástroje special instruments. On est d'accord pour continuer? Můžeme ještě pokračovat s těmito nástroji? Souhlasíte, že na seznam dodáme ještě zvláštní nástroje, special instruments, abychom si zítřejší program ulehčili? Pokusíme se, děkuji vám, pane předsedo, protože k tomu hlasování, které se nás, nás čeká, měli, byli jsme tedy připraveni pro okruh 1a. Pokud jsou ostatní skupiny připraveny, tak je lepší tedy pokračovat až zítra, protože jenom někteří jsou připraveni dál. Eh Dobře, zítra. Eh, pokud jste si jistý, ale ještě někdo by se chtěl k tomu vyjádřit? Promiňte, bez mikrofonu. Alors, monsieur Depré pour... Pan Deprez je pro zítřek a děkuji Rozet za návrh. Velmi přátelský, můžeme to ponechat na zítřek, nicméně eh, hlavní zpravodajka je připravena vše vyřešit dnes, zítra myslím, že máme konsenzus, bude to zítra. Ehm, takže eh, tady uzavřeme jednání. Chci vám poděkovat, protože jsme pokročili poměrně hodně dopředu. Eh, přerušuji zasedání až do zítřka 9 hodin 30 minut. 9 hodin se předseda opravuje, ne 9 hodin zítra. Děkuji.